Boris, předsedkyně Združení Poláků na Bělo- v Bělorusku a pana Alexandra Melinkěviče, nositele ceny Sacharova, naší ceny, získali v roce 2006. Je to vůdce demokratické opozice na Bělo- v Bělorusku. Bohužel Bělorusko znovu je tématem titulku v médiích, protože je pronásledováno a jeho nevládní organizace jsou tam prenasledovány. Evropský parlament bude nadále bránit univerzální hodnoty, jež jsou nám blízké, jimž věříme. Budeme neustále odsuzovat autoritární režimy, které pronásledují demokratické organizace pouze proto, že nezdílejí jejich názory. Obdrželi jsme všichni zápis jednání, jež byl přijat v únoru.